frakce ALDE jsem obdržela žádost jmenovat Mariu Terezu Jiménez Barbat jakožto členku výboru KULT a delegace pro země Magrebu a do delegace pro parlamentní schromáždění Středomorské unie. Jsou námitky?